Um, thank you very much. I know there's an awful lot of people in, in the... Dobrý den, vítejte tady všichni. Je vás tady řada, hlavně tam vzadu v sále. Vítejte na dnešní části našeho programu výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Máme tady veřejné slyšení o evropských standardech v 21. století. Budeme také projednávat návrh zprávy. Pravodajkou této zprávy je paní Marlene Mici. A eh, budeme mít eh, toto slyšení rozdělené na dvě části. Nejprve v první části budeme mít panelovou diskusi inovativní interpropojené a interoperabilní standardy pro budoucnost. A ta druhá část bude hovořit o tom, jak zařídit, aby tyto standardy Eh, dobře sloužili moderní inkluzivní společnosti. A budu předseda té první části, Marlen bude potom předseda té druhé části. Čtvrtky odpoledne jsou někdy trochu eh, náročné pro poslance, protože ti se musí eh, také vrátit do svých volebních okrsků ke svým voličům, ale máme tady řadu asistentů, kteří zastupují a také je eh, to, co tady dnes budeme prodiskutovávat, k k dispozici na internetu, je to streamováno. Takže určitě se na vás ještě někteří dívají na internetu. A vítám tady také zástupce zainteresovaných eh, organizací. Smyslem tohoto eh, slyšení eh, je podívat se na standardizaci, na to, co je potřeba zlepšit, a také eh, bychom se měli zabývat tím, co připravuje komise. Marlen eh, je zpravodajkou příslušné zprávy, která teď probíhá tím procesem eh, projednání. Bude to zpráva z vlastní iniciativy a dostane se to na hlasování. V okamžiku tam bude nějaký prostor, tak se pravděpodobně o tom bude hlasovat k květnu. Nyní Mě tady dovolte, abych poděkovala naší paní zpravodajce za její práci a předávám jí tímto slovo. Po uh, slyšení uh, vždycky proběhne diskuse. Já vím, že paní zpravodajka přesně na konci bude muset odejít, aby mohla Eh, by mohla odejít na letiště, na letadlo. Těch letů na Maltu bohužel moc eh, není, hlavně ne ve čtvrtek odpoledne. Je také trochu eh, náhodou, že zrovna tuto zprávu připravujete během maltského předsednictví. A já svoje připomínky budu posílat potom elektronicky. Pokud budete mít nějaké názory nebo připomínky, tak to můžete poslat neformálně e-mailem a já tímto předám slovo zpravodajce paní Mici. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Musím říci, že když jsem převzala tuto zprávu, tak jsem v podstatě měla jenom velmi matné ponětí o tom, co jsou standardy, nebo vůbec jsem si nevědomila, jak důležité mohou být. A teprve potom jsem začala eh, to analyzovat a trochu jsem si to téma osahává. Standardy jsou trochu jako vzduch kolem nás, také ho nevidíte, ale je všude kolem. Standardy vlastně používáme ve všech aspektech našeho všedního života, v dopravě, ve stavebnictví, v potravinách, energetice, všechny ty inteligentní eh, přístroje zařízení, které máme kolem sebe, které spolu komunikují, by vůbec nemohly fungovat bez společných standardů. Mohou snížit eh, náklady, můžou zlepšit eh, výkonnost podniku, mohou chránit naše zdraví, chránit spotřebitele, také mohou zvyšovat jejich důvěru, může to přispět prodejnosti a posiluje se tím také konkurenceschopnost. Mohou také sehrát důležitou roli pro evropské podniky, můžou jim dávat konkurenční výhody, díky něm vznikají nové trhy, je možné získat eh, úspory z rozsahu a také umožňují malým a velkým hráčům podnikat za rovných podmínek. Také přinášejí řadu, řadu inovací a nových technologií a proto vytvářejí solidní základ, na základě něhož mohou společnosti eh, dále růst a rozvíjet se a zlepšovat dosavadní eh, model fungování, ale standardy sice mohou dosáhnout všeho toho, co jsem právě hovořil, ale pouze pokud Eh, budou dobře podloženy, pokud se budou opírat o standardizační systém a pokud vzniknou v partnerství se soukromým sektorem, veřejnými orgány, standardizačními instituty a dalšími zainteresovanými. Všichni tyto partneři by měli spolupracovat, eh, ten proces by měl být inkluzivní, transparentní a opírat se o konsensus. A na základě toho by měly vznikat požadavky na kvalitu, eh, procesy nebo metody výroby. A to je hlavně tedy jádro mé zprávy. Pokud eh, nastavíme tuto úroveň vysoko u standardizace, tak to povede k větší bezpečnosti a porovnatelnosti produktů a služeb a tím můžeme přispět k ekonomickému a ekologickému a sociálnímu udržitelnému rozvoji naší společnosti. Takže standardy přímo vedou k dobře fungující společnosti. Samozřejmě, že je to dobrovolný tržní nástroj. Můžeme nutit společnosti, aby investovali miliardy euro do rozvoje standardů, pokud v tom nebudou vnímat prospěch pro své podnikání. A proto je velmi zajímavé si vyslechnout a zohlednit postoje společností, které vyvíjejí standardy průběžně. Nicméně standardační proces Eh, může být také velmi mm, soutěživým procesem a proto je dobře zohlednit i uživatele standardu, což jsme všichni my, kteří tu sedíme spotřebitelé, pracovníci, malé podniky, eh, prakticky úplně všechno, všechno, všichni přicházíme do styku se standardy. Nemyslím si, že by to mělo být eh, kontroverzní téma. Nemusí to vést k polarizaci mezi velkými a malými podniky, nebo mezi soukromým sektorem a nevládními organizace nebo odbory a spotřebiteli a tak dále. Myslím, že je v zájmu nás všech spolupracovat na inkluzivním, transparentním systému vytváření standardů. Nejúspěšnější standard je standard, který má velkou podporu všech těch různých zúčastněných stran. A proto jsem ráda, že Imko rozhodlo uspořádat toto dnešní slyšení, kde si můžeme vyslechnout různé názory a doufejme, že to slyšení povede k tomu, aby se zblížily rozdíly v našich stanoviscích a že budeme lépe chápat potřebu jednotlivých stran tohoto procesu. Děkuji vám. Děkuji za tento úvod do tématu. So just to remind the speakers that they each have Připomínám jenom řečníkům, že každý má 5-6 minut na to své úvodní vystoupení. Budeme to tady měřit, potom bude prostor pro diskuze. Eh, který bude následovat. A prvním řečníkem je Adrian Scrace, který eh, je z Edci. Prosím, máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jako organizace, která vytváří standardy a uznaná Evropskou unii, je ETSI organizace, která svými standardy potvrzuje evropské priority a vlastně přispívá ke zdraví celé společnosti. To je velká zodpovědnost. Vytvořili jsme solidní základ, o který se mohou opírat eh, další úspěšné podnik. 5G například eh, teď zabývá mnoho našich členů. Jejich hlavní pozornost se opírá o partnerský projekt, jehož partneři chtějí společně vytvořit standardy pro specifikaci 5G v souladu s požadavky soukromého sektoru. Další projekty také eh, budou tvořit úhelné eh, kameny celého toho systému. Také jsme vedli eh, vytváření standardů v mobilní, v telekomunikacích a proto myslíme, že můžeme úspěšně přejít i k té technologii páté generace. Také začínáme eh, podnikat řadu opatření, abychom standardovali mechanizmy pro internet věcí, tak aby to umožnilo konektivitu, poskytování služeb a interoperabilitu. Účast širokého spektra různých aktérů pomáhá ECI zajistit, aby ty standardy, které vytváříme, odpovídaly potřebám konečných uživatelů. V dnešní společnosti je e, potřeba dbát na aspekty bezpečnosti, e, infrastruktury, důvěrnosti dat. My e, počítáme s přímou účastí evropských bezpečnostních agentur, které přispívají k plní těchto cílů. A snažíme se připravit ty standardy v souladu s požadavky na jejich práci. Stejný etos eh, se prolíná všemi našimi aktivitami, takže ať už se standardizuje jakýkoliv systém, ta bezpečnost je pořád považována eh, v té první konstrukční fázi za naprosto klíčovou. Není to tedy přidáno až v té konečné fázi. Interoperabilita standardů ETSI a eh, produktů ETSI je také v popředí našeho zájmu. Máme specializované centrum pro testování interoperability, to je klíčová věc pro naši práci a nedávno jsme eh, vytvořili nové zdroje pro to, abychom mohli naše kompetence v této oblasti dále rozšířit. A tím přímo reagujeme na požadavky Evropské unie a chceme podpořit evropské iniciativy. Ten úkol samozřejmě nikdy nekončí, věnujeme se mu s velkým úsilím Není eh, vždycky možné dosáhnout eh, shody u jednotlivých standardů, což může vést k mnoha řešením, které se potom vyskytují na trhu. Interoperabilita mezi takovými různými řešeními není rozhodně jednoduchá a eh, je možné ji dosáhnout pouze tam, kde ty relevantní hráči sdílejí ty základní cíle. Těch příkladů je hodně, kdy ECI něco takového umožnila když postupem doby většinou ten jedno eh, z těch řešení eh, se na trhu prosadí. ECI je uznaný certifikační nebo standardizační orgán, ale samozřejmě eh, vždy máme na mysli také působení i na zahraničních trzích. Většina z těch standardů se úspěšně používá globálně, ale měli bychom si připomenout, že to tak Eh, nebylo náhodou, že se s tím počítalo od začátku. Máme několik set eh, členů eh, z více než 60 zemí a řada z těch členů je registrována i ve státech mimo Evropskou unii. Je to právě díky přímé účasti zahraničních partnerů v tomto procesu, že tím získáváme už od začátku možnost rozšířit to v mezinárodním měřítku. A zabudování do eh, konstrukce výrobku a služeb eh, začátku nám velmi dobře posloužilo. Když také zohledníme velmi rozman, tu rozmanitost naší členské základny, tak je potřeba připomenout, že tam je řada akademiků a výzkumných pracovníků, kteří se účastní naší práce a tyto úzké propojení se akademickým světem a s výzkumníky nám umožňuje zohledňovat ty eh, nejmodernější technologické výdobytky a stejně tak i přijímá účast menších podniků v procesu stanování standardů eh, je velmi vítaná a my jsme přijali zvláštní opatření pro to, abychom zabránili potenciálním překážkám jejich působení. A to vedlo eh, k více než 208 eh, malým podnikům, které se staly našimi členy. A to tedy představuje asi 25 naše, naší členské základny, což neznamená, že eh, můžeme s tím být spokojeni, ale jasně se tím ukazuje, že je potřeba eh, podněcovat k účasti v tomto procesu a že jsme v tom byli relativně úspěšní. Jeden vedlejší produkt eh, toho, že se zabýváme nejmodernějšími technologiemi, že z toho vzejdou také, vzejde také duševní vlastnictví a patenty, třeba ocenit eh, vynálezce a inovátory. Často se diskutuje o tom, jakým způsobem eh, Evropská unie eh, vyznává určité hodnoty v této oblasti a má politiku pro patenty rušení vlastnictví, přičemž do toho spadá také co nejdřívější registrace a potom licencování Eh, těchto patentů a to nediskriminačním způsobem. Mám-li to zhrnout, paní předsedkyně, eh, ECI je inkluzivní organizace eh, založený na přímé účasti a zaměřuje se na interoperabilitu a myslíme si, že tím přispíváme k vytváření standardů, které odpovídají evropským prioritám a evropským politikám. A samozřejmě také eh, vždy jsme ochotni diskutovat s komisí o jejich plánech. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkujeme. Druhý mluvčí je pan Sebastiano Tafalete, který je generálním tajemníkem orgánu Digital SME, což je združení, které zastupuje asi 20 tisíc firm ze 18 zemí. Takže děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji, paní předsedkyně, a dobrý den všem. Já už jsem se vlastně, nebo vy už jste mě vlastně představila, takže teď nemusím už nic k tomu dodávat, ani to, za koho zde hovořím. Otázka, kterou bych rád chtěl probrat, je to, zda patenty, které jsou důležité pro normy, pomáhají malým a středním podnikům, nebo zda jejich činnost spíše prstí. Tu otázku jsem si položil, protože to je jedna z důležitých eh, věcí, o které hovoří i zpráva IMCO. Zajímá nás a existuje na to také mnoho různých názorů. Chtěli jsme vás informovat o názorech, které jsou založeny na kontaktech eh, s firmami, které jsou zapojené do normalizace, do licenčních jednání, které se týkají právě těchto patentů. Další věc, nebo první věc, kterou bych chtěla říci, je, že kromě těchto normalizačních patentů a zásad FRAND je nepochybné, že mnoho malých a středních podniků by chtělo eh, otevřené standardy a eh, také zajímavá otázka licenčních poplatků. Měli bychom se držet tématu, které, eh, který jsme si vytyčili, takže já teď projdu postupně jednotlivými snímky své prezentace. Eh, jaké jsou tedy podle našeho vý, názoru výhody těchto patentů? Malé a střední podniky prostřednictvím těchto patentů získávají přístup eh, k novým technologiím. Ty normy jsou vlastně otevřené, dávají přístup k eh, těmto technologiím dalším firem. A také tam vlastně i závazek nechat ostatní využívat tyto patenty. Takže malé a střední podniky díky tomu mohou inovovat a mohou používat eh, špičkové technologie, které by zřejmě nebyly schopny vyvinout sami, což je velká výhoda, zejména pokud to porovnáte třeba s různými technologiemi, které eh, si eh, ostatní firmy nechávají sami pro sebe. Druhá výhoda toho systému SEPS je to, že tyto patenty přenášejí malým a středním podnikům, eh, které investovaly do výzkumu a inovací a chtějí sdílet tyto inovace a výzkum, tak jim přinášejí také finanční odměnu. Takže není to pouze pro velké firmy, ale i pro malé a střední podniky, což je důležité. My si myslíme, že je důležité na to upozornit. Ale během Teď, teď tedy se dostávám i k těm negativům, i k těm záporným stranám. Za prvé, zásady Franc jsou pouze obecně definované. To znamená, že je někdy velice těžké a někdy je úplně nemožné říci, jaká bude vlastně cena těch poplatků, kolik celkově pak tedy zaplatím za náklady spojené s tím produktem. Malé a střední podniky nenajdou žádné informace a navíc eh, praktiky v tom eh, podnikání eh, jsou takové, že tam vlastně většinou se jedná o různé Um, smlouvy, které jsou důvěrné, takže vlastně um, jsou tam různé doložky o důvěrnosti, takže malé střední podniky se třeba nemohou ani zeptat kolegů nebo jiných uh, eh, firm z branže, protože to je zkrátka všechno chráněno těmi doložkami o důvěrnosti, co znamená, že to tedy je určitá bariéra pro další inovace pro malé a střední podniky. Dalším argumentem je to, že my se domníváme, že ta situace je velice asymetrická, že je zde asymetrie informací mezi malými a středními podniky a velkými firmami. <clears throat> Protože ty velké firmy většinou informace mají, vědí, jaké se pohybují ceny, kolik asi budou platit, nebo také kolik si mohou účtovat, protože už mají zkušenosti z minulosti minulosti. Zatímco pro malé firmy to často bývá poprvé, kdy do takových jednání vstupují a oni vlastně neznají tyto, tu situaci. Takže opět je to nevýhoda pro malé a střední podniky. Takže máme pocit, že malé a střední podniky potom buď platí vyšší poplatky, nebo naopak si účtují menší poplatky, než by mohly. Za třetí se domníváme, že je problém s transparentností a kvalitou databáze SEP, a to z toho důvodu, že je velice ehm, ta, ta databáze, tam jsou tisíce a tisíce patentů a je velice obtížné zjistit, eh, jaký ten patent vlastně se hodí pro ten můj produkt. Navíc eh, firma do té databáze může vkládat to, co chce, takže je tam také poměrně vysoké procento různých eh, eh, věcí, které vlastně nejsou třeba už ani platné, nebo které nejsou tak důležité. A opět tedy ta databáze je těžká, pokud, nebo je těžko ji použít, pokud chcete odhadovat náklady. A poslední argument, eh, ten se jedná, tady se jedná o jednání, objednávání o těchto patentech. Tady samozřejmě tedy záleží na velikosti vaší firmy. Um, pokud budete jednat, pokud jste malou firmu a jednáte s velkou firmou, tak zřejmě hm, nakonec to pro vás nebude tak výhodné. Pak je tam ta asi, e, informační asymetrie, protože neznáte vlastně ty referenční ceny, hm, takže akceptujete to, co vám nabídnou, což nemusí být nejvýhodnější. No a za třetí, Velké firmy, ať už jsou vlastníky patentů nebo provádějí tyto patenty, tak většinou je to tak, že mají obrovská patentová portfolia, což jim umožňuje, aby se vlastně vyvarovali úplně všech těchto problémových situací, protože používají eh, křížové, křížově používají své patenty, to znamená, s jinou velkou firmou si ty patenty jaksi eh, vymění a to vůbec není možné pro malé a střední podniky, protože ty taková velká portfolia patentů nemají. Teď se dostávám k závěrům. Domníváme se, že licencování těchto patentů založené na zásadách FRANT je, dobrým, je dobrou zásadou. Podporuje vlastníky patentů i těch, kteří, ti, eh, i ty, kteří ti, ty patent, pa, patenty využívají. Nicméně je je to tak, že ty podrobné, ta pra, podrobná pravidla vytvářejí velké firmy pro velké firmy, takže malé a střední podniky jsou podle našeho názoru trochu znevýhodněné. A velký problém vidíme tam, Eh, když by, eh, že se domníváme, že malé a střední podniky by chtěly využívat produkty eh, internetu věcí ve velké míře a myslíme si, že ta situace se musí zlepšit, protože pro tyto malé a střední podniky, které by to chtěly využívat, je zatím ta situace nepříznivá. Děkuji. Děkuji. Další řečník je Jochen Friedrich z, z, z, se strategie um, Open Forum Europe, IBM a také je i eh, členem tedy výkonného předseda pracovní skupiny pro normalizaci. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Já dnes hovořím za Open Forum Europe, eh, což eh, schromažďuje velké globální firmy, ale i skupiny open source, především malé střední podniky, které eh, jsou zapojeny do do open source. A já vám chci ukázat určité mapy, které se týkají norem, ICT, IKT a jakou roli hrají při digitalizaci, inovacích a jak, by, jak hm, přispívají k, k úspěchu trhu v Evropě. První mapa, ta ukazuje eh, ten ekosystém globální normalizace, standardy IKT Eh, ty v podstatě vyvíjí celá řada organizací. In vlevo vidíte to, čemu říkáme formální struktury ISO, IEC, mm, eh, Evropská, eh, Evropské organizace, CENELEC, CEN, ECI a vnitrostátní normalizační úřady, které vyvíjí normy Eh, v rámci formálního systému VTO. Na pravé straně tam vidíte celou řadu různých konsorcí, globálních for, eh, organizace, globální organizace pro rozvoj norem, jako V3C, OASIS, IETF a tak dále a tak dále. A tyto organizace vyvíjí eh, celou řadu velice relevantních norem IKT. V Evropě máme velice dobrou platformu eh, těchto organizací, kde všichni spolupracují, koordinují se, diskutují o normách, o jejich prioritách, o tom, jak normy mohou podporovat priority evropských politik. Zde máme hezký ekosystém. To není buď a nebo. Eh, prostě ty normy se vyvíjí na obou stranách a to je důležité. Obě ty strany jsou důležité. A další tady ukazuje, jak se ten ekosystém rozšiřuje. Zde vidíte na vlevo normalizaci a já chci zdůraznit otevřený zdroj open source. V posledních letech open source ten získal eh, na důležitosti. Je to teď více a více relevantní pro to, aby ty technologie se rychleji dostávaly na trh, aby se mohly implementovat do doby, aby se vytvářely otevřené platformy na trhu pro eh, rychlé inovace. A to hraje teď důležitou roli ve souvislosti s normalizací a v podstatě je to často taková reference pro další normy a i státy eh, na to mají zájem eh, ve, ve svých tedy politikách, inovačních politikách, podpory vědy výzkumu i do toho přispívají velké podniky a někdy ty hranice mezi rolemi a funkcemi se stírají. Vidíte, že ta eh, krajina tady, to prostředí ještě širší než to první. A když hovoříme o normách, tak eh, je třeba udělat si tady takový rozdíl. Máme celou řadu velice různých výstupů normalizační činnosti jsou ty základní normy, většinou jsou horizontální, ty potřebujete pro jakýkoliv systém počítačový, tedy IT, semantika, vokabuláře tedy a roadmapy a tak dále. To všechno dělá, dělají tyto normy. A to všechno přispívá k tomu, aby nové technologie se dostávaly na trh, aby se otevíraly technologie pro implementační kombinace různých technologií. A tady vidíte některé, některé jsou horizontální, jinde jsou spíše ty normy vertikální, jiné jsou spíše takovými doporučeními pro implementace. Máme zde různé regulační požadavky, především v Evropě to tak je kdy jde o to, aby vše bylo v souladu s evropskou regulací. A potom zde máme celou řadu norem pro účely interoperability, ty interoperabilní standardy, normy. Tak zde tento obrázek, ten nám ukazuje na levé straně, to jsou některé normy, jmény, jména, názvy, některé znáte, některé se nějak nazývají, ne, ne z internetu znáte HTTP, XML, IP, security standards, eh, big data a potom vertikální eh, Intelligent Transport System, ITS eh, a hm, tak dále, e-health. A co můžeme říct, že globálně ty normy interoperability, ty jsou velice podstatné teď pro nové, nové technologie, pro digitalizaci. A máme zde i evropský plán pro vytváření norem v oblasti IKT, informačních komunikačních technologií tedy, a ty v podstatě mm, mají globální dopad na eh, světovou normalizaci. A nyní máme celou řadu velice relevantních norem, které jsou k dispozici nebo se na nich pracuje. Nyní není třeba vytvářet nějaké nové normy, ale je zde potřeba implementovat normy a učit se, poučit se, ponaučit se z té implementace, tak abychom postupně mohli identifikovat a zaplňovat ty funkční mezery, to vakuum, tedy my nepotřebujeme nové normy, potřebujeme používat ty stávající, implementovat je, ponaučovat se, vyvíjet z jejich nedostatků a potom je rozvíjet dále, pracovat s nimi. A nyní, ano, takže teď je pár závěrů tomuto. Z našeho pohledu Evropa musí zlepšit eh, to, že bude eh, více uznávat ty specifikace, ta různá fóra, konsorcia a nařízení 1025 2012 je velký krok vpřed, eh, takže tyto normy lze uznávat, používat je pro účely výběrových řízení a je třeba dále je uznávat, aby byly tyto normy akceptovány světem IT. IT světem, takže to je důležité, aby se staly formálními normami a pak budou užitečné. A za druhé, je třeba udělat rozdíl mezi eh, mm, přípravou různých politik a eh, eh, pracemi na technologiích. Někdy ty hranice mizí. Zde přece ale existuje jasné rozdělení úkolů. Prostě politici, vlády, státy stanovují a vytváří prostředí, rámce a potom ale za, tu, za ten technický vývoj musí odpovídat odborníci, experti a za třetí musíme ty procesy startovat od sporu nahoru. Nejúspěšnější normy, které se implementují, tak ty jsou e, normy, které si vyžádal trh ze zdola směrem nahoru a v podstatě ze zhora pouze tehdy eh, se něco vytváří, pouze když eh, trh selže. A dále Měli bychom eh, otevřít se směrem k open source a měli bychom tedy eh, se, eh, měli bychom vyjasnit tedy naše guidelines, které se týkají i veřejných zakázek a open source a implementace. Opět musím zdůraznit, je třeba implementovat a vyvazovat po naučení. A je třeba říci, že nelze nelze aplikovat stejný přístup ke všem. Prostě rů, zne, eh, eh, eh, zde existuje určitý složitý ekosystém, je třeba diferencovat mezi normami a mezi těmi organizacemi, které je vytváří. Děkuji. Další řečník Robert Pocknell z Fair Standards Alliance. Thank you very much, Robert. Děkuji. Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré poledne. Dámy a pánové, děkuji za to, že jste mě dnes pozvali, abych tady vystoupil. Já tady zastupuji organizaci, která se jmenuje First Standards Alliance, která má asi pět členů a kteří všichni eh, usilují o to, abychom měli dobrý eh, regulační rámec pro standardizaci. Všichni naši členové přispívají k eh, inovacím, kolektivně naši členové zaměstnávají více než 400 tisíc eh, pracovníků v Evropě investují miliardy euro do vědy a výzkumu. Jsme tady proto, že věříme ve standardy, myslíme si, že standardy by měly hrát eh, roli eh, těch mechanismů, které umožňují další rozvoj inovace. Protože jsou to tržní dobrovolné nástroje, tak je potřeba mít proto příslušný rámec na trhu a Důležitým prvkem tohoto rámce je, jakým způsobem zacházíme s patenty, které se nevyhnutelně používají u všech těch 4G nebo 5G technologií používají, nebo u Wi-Fi. A my jim říkáme ty nezbytné patenty. Většinou to vyžaduje, aby eh, si účastníci mohli získat licence, které nebudou eh, které budou udělovány diskriminačním způsobem a proto je potřeba je dostatečným způsobem odměnit. Ta spravedlivá odměna ale neznamená eh, odměna, která by odpovídala toho, kolik investic do toho daného patentu šlo. Když hovoříme o spravedlivé odměně za patenty, tak máme na mysli odměnu za tu hodnotu využívání daného patentu. Například funkcionality Eh, Wi-Fi, tam eh, u různých měřidel, by měly být podobné jako u aut eh, nebo jiných spotřebičů, to přece musí odpovídat jejich hodnotě. No jinými slovy, rozumné autorské poplatky musí odrážet hodnotu, kterou ty patenty vytvářejí. Pro patenty, které jsou mimo ty standardy, tam se to upraví samo, kdy můžete požadovat více peněz, ale potom ne nutně vaše produkty nebudou využívány, ale eh, u těch eh, nezbytných patentů eh, kolikrát společnosti nemají jinou volbu a proto je potřeba, aby to vždy bylo přiměřené té hodnotě, kterou ta, ten vynález přináší. Internet věcí se může rozvíjet prostřednictvím těch produktů, které jsou inovativní a v Evropě těchto inovací vznikne asi nejvíce. Produkty budou obsahovat tolik různých dílčích patentů eh, a práv duševnímu vlastnictví eh, to bude opírat o know-how a tak dále. Například moderní smartphone má více než 250 tisíc patentovaných eh, inovací, které ne všechny přímo přispívají k jeho funkcím, ale Ehm, ehm, zahrnuje to také software a konstrukční prvky. Proto bychom měli eh, využívat eh, tyto možnosti, eh, které pocházejí z různých zdrojů. Ekonomická stabilita a růst, která eh, takovéto produkty mohou eh, umožnit, se vyžaduje, aby všichni byli dostatečně odměněni za tyto inovace, včetně držitelů patentů. Tyto držitelé tam, kde eh, požadují vyšší odměnu, než by jim náleželo, tak tím pádem nezbyde tolik pro ostatní. protože tam nezůstává žádný prostor pro to, aby potom ty menší společnosti mohly si účtovat za ten vlastní vklad. A také je potřeba, aby e, ty náklady vstupu na trh byly jasně dané předem a věděli, kolik za to zaplatí, aby na základě toho mohli si získat investice a to se potom e, od, bude odrážet v tom, jak se e, tato část ekonomiky bude Eh, vyvíjet, takže je potřeba zabránit tomu, aby se neúčtovaly nepřiměřené náklady těmto držitelům. Eh, Patent byl dalším řečníkem eh, v tom, této části našeho programu je Francisco Mingolan, říkám to dobře, neříkám. Tim Frame. Ne, bude to Tim Frame. Eh, omlouvám se, Tim, že jsem se spletla. Tim je eh, eh, ředitel regulačních záležitostí v Noky a zastupuje tady IP Europe. Takže ty prosím, máš slovo. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za příležitost vystoupit na tomto slyšení. Jak jste říkala, zastupuji jste IP Europe, což je združení subjektů, tam jsou malé a střední podniky, ale i celosvětoví aktéři, nevládní organizace, výzkumné organizace. A všichni mají zájem o oblast výzkumu a také sycení eh, duševního e, vlastnictví. Všichni si uvědomujeme, že dnes se stále více náš svět propojuje a více a více projekt, pro, produktů bude navzájem propojeno a budou schopny mezi sebou komunikovat. Firma může velice lehce eh, skonstruovat svůj vlastní projekt, který by mohl být propojen, ale nestačí, aby ty produkty byly propojeny pouze v rámci jedné značky, to by vedlo pouze k částečnému řešení. Usilujeme o interoperabilitu, to znamená eh, velice lehké propojení mezi jednotlivými produkty a jednotlivými značkami. A v této chvíli jsou důležité právě tyto normy, IKT normy, které jsou interoperabilní ty se pak stanou uhelným kamenem celého toho systému, které, který pak bude využívat nejnovější technologie. Spotřebitelé si pak budou moci využívat výhody těchto technologií, ale navíc budou mít i širší eh, výběr, protože nebudou omezeni pouze na některé konkrétní značky. Tyto standardy se neobjeví jen tak z ničeho nic, jsou plodem eh, několikaletého úsilí. Eh, jsou tam samozřejmě i obrovské investice. Hlavními přispěvateli, kteří na to většinou vynakládají miliardy, eh, jsou firmy jako je Nokia, která má stovky inženýrů, který, kteří se věnují právě otázce norem a IKT standardu. Takže <clears throat> patenty jsou vlastně určitým vedlejším produktem celého procesu ale jsou důležité pro otevřený proces standardizace. Patenty umožňují firmám i jejich konkurentům, aby využívali nejnovější technologie. Bez patentů by všechno bylo tajné, všechno by bylo um, důvěrné. Patenty umožňují to, aby technologie mohly být sdíleny. Jsou zde zásady Frank, které jsou vlastně mechanismem, které eh, umožňují přístup i eh, pro ty subjekty, které neinvestovaly mm, mnoho peněz do riskantních eh, vývojových projektů a zároveň také díky tomuto systému získávají peníze ti, kteří do nich investovali. Takže tím se vlastně, to je vlastně takový investiční cyklus a díky tomu je i v Evropě a i pro budoucnost by tam mělo zůstat takovéto prostředí. Máme zde odstavec 13, který by mohl být možná špatně pochopen, protože tam se hovoří eh, o tom, že tyto patenty SEPS e jsou problémem, ale patenty SEPS e ve své zprávě v odstavci 14 hovoříte, že je důležité, aby zde byly dobré zásady a dobrý systém licencování frant, je důležité, aby se spíš vystupovalo proti těm, kteří využívají různé tyto systémy bez licencí. Zhruba před rokem, kdy se do evropského zájmu dostával internet věcí, měli někteří obavy, že právě třeba výrobci automobilů vlastně nemají zkušenosti s těmi licencemi pro patenty SEP a byly zde obavy, že vlastně tím pádem ti výrobci automobilů třeba budou omezeni v tom, aby využívali tyto nové technologie internetu věcí. Ale pak zde máme například nový portál pro internet věcí, který byl navržen právě automobilkám a i dalším subjektům, aby se vlastně vyznali v celém tom prostředí. A tím vlastně trošku reaguje i na to, o čem hovořil Sebastian. Třeba v eh, automobilovém průmyslu zde máme různé dobrovolné iniciativy, třeba eh, dialog na vysoké úrovni o automatizovaném řízení. Ehm, jsou zde také bilaterální dialogy mezi vlastníky eh, patentů a mezi automobilkami a cílem je najít řešení pro licence. No a auta, která se dostávají na trh, mají nyní nové vlastnosti, jsou obohacené různými novými technologiemi, takže není to tak, že by ty patenty SEP byly nějakou překážkou. Ve svých různých usneseních Evropský parlament eh, soustavně podporuje rovnováhu eh, v, tom, eh, v té oblasti patentů a licencí. Například je zde usnesení z 19. ledna 2016, která hovoří o snaze Eh, pokračovat v jednotném digitálním trhu. Tam hovoří o tom, že ten systém musí být učený, že nesmí um, nějakým způsobem oslabovat systém licencí anebo jednotný trh a je důležité také tím pádem posilovat a povzbuzovat inovace. My toto usnesení Evropského parlamentu vítáme a věříme, že výbor IMCO bude pokračovat se stejným přístupem uh, v němž mu jde o rovnováhu. Také bych vás chtěl upozornit na to, že tam musí být ten hlavní princip, že investice musí být povzbuzovány, musí tam být pobídky pro investice. A tento, tato cesta jednak povzbudí investice, ale také i posílí konkurenceschopnost evropských firm na celosvětové scéně. Může ale pomoci vlastně celé evropské ekonomice a tím pádem může třeba i zlepšit výběr pro spotřebitele, a bude v souladu i s těmi aspiracemi po dokončení jednotného trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Teď máme čas na otázky, takže eh, kdo eh, eh, chce položit otázku, tak prosím přihlašte se. Malin. For um, Mr. Adrian Kreis. A pana Krejse. Já se omlouvám za špatnou výslovnost s ECI, tedy na pana Krejse. Takže evropská normalizace, to je evropská věc, ale vaši členové tedy, ECI, vaši členové, tedy řada z nich nejsou evropské subjekty, nadnárodní společnosti jsou to a a e, to, čím přispívají tedy ty jejich poplatky, to je potom e, i reflektováno v jejich hlasovacích právech, třeba které mají pro prosazení určitých norem, nebo naopak. Moje otázka tedy skutečně jste evropskou organizací a jsme si jisti, že tato evropská organizace skutečně e, reflektuje evropské potřeby, protože čím více mm, na příspěvcích platíte, tím více máte hlasovacích práv a tím si vlastně kupujete moc. A ta moc, já říkám, že by to někdo zneužíval, ale já se ptám, jak vyvažujete právě tu moc, vliv neevropských členů, jak to vyvažujete na váze s těmi eh, evropskými potřebami, evropské společnosti. Děkuji. No, já vezmu všechny otázky teď, jo, no? a potom všechny odpovědi, dobře? Maria Krapina a potom Julia Reda. Děkuji, paní předsedkyně. dnešní téma je dost eh, takové téma problematické. Já jsem velice ocenila projev zástupce Aliance malých středních podniků. Jasné, že něco musíme změnit. Já uznávám nutnost normalizace a norem, ale vím, jak to je komplikované pro malé střední podniky, pro podnikatele to zdůraznit tady i všem ostatním hostům tady, protože zastupují velké firmy také. A já se ptám, jeden z našich hostů zde panelistů řekl, že mají 24 členů, s, který, kteří mají 400 zaměstnanců. A jak tam jsou zastoupeny malé střední podniky? Ty jsou většinou menší než 400 zaměstnanců. Já souhlasím s tím, co řekl tady panelista, ale jak mm, můžete dát větší váhu malým středním podnikům, jak to napravíte, aby měli eh, i eh, lepší vliv na vyjednávání. Jak budete respektovat Small Business Act? Jak budete Eh, jak budete mm, skutečně prosazovat to, aby ty normy byly přijímány od spoda nahoru, protože většinou je to v rukách velkých firm a malé firmy jsou odsouzeny eh, k tomu, že se v té celé džungli ztrácí. A máme tady ve Evropské unii velice dobré normy, ale také i samozřejmě musíme eh, jednat se třetími zeměmi, pokud mm, výrobky a služby z evropských zemí nejsou na stejné úrovni norem, tak e, e, nebo jsou tedy jiné než ze třetích zemí, tak to je e, na úkor malých středních podniků. Děkuji, Julia Reda. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za velice poučné prezentace. Mám několik otázek. Za prvé na pana Tofaletyho. Vy jste, vy jste tady podal takový smíšený obrázek, co eh, znamená SEPS a licence pro malé střední podniky. Především mě zajímá dopad na uh, podniky, které používají eh, software open source. Ano, samozřejmě, ono to zní hezky, pokud nevíte přesně, o co jde, ale také zdůrazňujete problémy, jak to definovat. Takže z pohledu firmy, která používá eh, software open source, a možná se k tomu může vyjádřit i pan Friedrich, je zde nějaký zásadní problém s, nekompa, nekom, s neslučitelností Eh, to znamená, jak je to potom s, plate, s platbou licenčních poplatků za každou kopii softwaru, anebo eh, v podstatě eh, neomezujete možnost potom šířit takový software, open source, otevřený software mm, a potom na pana Friedricha. Vy říkáte, že evropská politika a Eh, veřejné zakázky, pokud je o technologie open source, že je třeba to vyjasnit. Evropská komise pořád říká, že zde není žádná diskriminace mezi, eh, eh, mezi open source a mezi tím proprietárním, vlast, tedy vlastnickým softwarem. A takže co si myslíte, že by bylo možné zlepšit v této oblasti? A nakonec na pana Freina. Vy říkáte, že že e, zpráva by měla odsoudit nelicencované používání IP, ale já si myslím, že ne každé použití, nelicencované použití IP zakládá porušení. Mm, takže ne, tedy ne cokoliv, co je nelicencované, přece není porušením. Není protiprávní. Dobře, děkuji. Já mám několik otázek, jestli dovolíte. První. První je na ECI rovnováha mezi evropský, evropskými organizacemi a globálními, jak se snažit vytvořit mm, lepší vztah mezi těmi evropskými normalizačními organizacemi a těmi globálními. Já vím, že mm, vám jde samozřejmě vždycky o to eh, eh, dosáhnout globálního standardu a co udělat, abychom vybudovali větší mosty mezi námi. A potom, jaká je rovnováha mezi vaší prací? To znamená, to znamená eh, eh, normu, která je stanovena nějakou regulací a normami, které v podstatě si vytvoří průmysl, tedy dobrovolně. Takže to je velice důležité, abychom zde diferencovali mezi těmito dvěmi způsoby. A druhá otázka. Tam na pána z Nokie. Že aby zareagoval na konkrétní problém, eh, to je normalizační organizace. Tedy pokud vy se snažíte pouze používat určitou část telefonu, tedy té bezdrát, tu bezdrátovou část, tak pouze byste měl platit za používání IP eh, pouze za tu bezdrátovou část a ne za ostatní zbytek těch eh, inovativních prvků. Já chápu, že vynálezci musí také mít eh, mít určitou návratnost investic, ale přece tady jde o to, abychom konkrétně věděli přesně, co za co mm, účtujete peníze lidem, za co platí, za jakou tu část platí. Ano, já bych tady chtěla slyšet, vím, že kývete. Eh, ano. Mm, zdali eh, to tak je. A chtěla bych to slyšet od Nokia. A potom velice rychle ještě. Jaký je rozdíl mezi používání ten, toho volného modelu, free model, A tedy eh, neměly by ty oba modely existovat vedle sebe paralelně a ne zdůrazňovat jeden na úkor druhého? Pass those down, down the line then. Takže kdo z vás chce začít odpovídat? Okay, if I, take, if I take the first question from the Já eh, odpovím na první otázku paní zpravodajky. To byla velmi zajímavá otázka. Eh, šlo to, jestli ECI je Evropská organizace nebo ne. Ano, my jsme eh, standardizační orgán, eh, uznaný v Evropě, ale působíme také v zahraničí. Naše členové, ty usilí o to, aby ty standardy byly mezinárodní. Já si nemyslím, že v tom je nějaký konflikt. Prostě má různé cíle, různé výsledky. Když se podíváme na technické specifikace, tak to je například eh, výsledek, který naprosto odpovídá eh, popisu celého systému, a to je mm, výsledek, u kterého my eh, rádi chceme co nejširší možnou mezinárodní akceptaci. Ale podíváme se na standardy, které jsou přijímány na evropském trhu, aby se tady řešil nějaký ryze evropský regulační nebo normotvorný problém, tak tam se to účastní pouze ti členové, kteří jsou usazeni v Evropské unii a kteří potom budou mít to závěrečné slovo, jestli ten standard bude přijat nebo, nebo schválen nebo ne. Ale eh, existuje ještě další mechanismus schvalování. Pouze členové o tom mohou eh, hlasovat. Takže já tady nevidím žádný rozpor mezi tím, že chceme standardy, které potom je možné používat globálně a těmi zodpovědnostmi, Eh, které máme vůči evropskému trhu. Druhá otázka nebyla podle mě pro mě. Já mám, eh, nebo na mě bylo několik otázek, podle, pokud se nemýlím. Co můžeme udělat pro menší podniky? Včera eh, se konala velmi zajímavá akce, kterou eh, uspořádala komise právě k tomu, k SEPS. Byl to workshop o SEPS. A tam jsme slyšeli některé velmi dobré návrhy. Mohu tady se o některých zmínit. Například eh, nebo určitý údaj o tom, jak vysoké nebo jak, jaké byly celkové autorské poplatky, aby měli aspoň nějakou představu o tom, jaké budou celkové náklady na patent. Druhá, druhý návrh eh, se týká toho, že by se udělal minimálně nějaký náhodný vzorek eh, toho, kolik by ten patent mohl stát, nebo do jaké míry je nezbytný pro určitý standard, protože aby to možné potom vypočítat tu cenu na základě toho objektivním způsobem, kolikrát společnosti požadují více, než by náleželo, kdyby se to takto spočítal. A to je podle mě velmi dobrá, je, eh, užitečná informace. Další věc. Eh, která tam zazněla, takzvaná platforma Avanči, kde různí vlastníci patentů nabízejí různá řešení a snaží se některé těch věcí e, zohlednit. No, obecně, myslím si, že to nejdůležitější je, aby se menší podniky toho účastnili, toho jednání a toho schvalovacího procesu. Čili když to nebude na jejich potřeby, tak ten standard se eh, jim eh, nebude hodit. Moje eh, kolega bude mluvit o společném standardu, to je projekt, který má také financování z Evropské unie, proto aby přizpůsoboval ty standardy menším podnikům a díky tomu jsme mohli financovat eh, účast expertů menších podniků v těch gremích, kde se o tom rozhoduje. A stejně tak eh, se snažili o tom, aby naše pravidla byla vstřícnější všem menším podnikům. To ještě pořád probíhá. Eh, někteří se tomu pořád brání, ale já si myslím, že to nakonec bude úspěšné. Další otázka na mě se týkala open source versus Fran. Můj kolega se k tomu asi také eh, vyjádří. Fran podle mě umožňuje open source, to se nevylučuje. Nicméně v praxi funguje nejlépe to, co už tady také řekla paní předsedkyně, eh, je systém, který může fungovat eh, souběžně, paralelně. A ti, kteří ty standardy eh, je potřebují, tak si nakonec i najdou. Já myslím, že ty eh, modely mohou souběžně eh, existovat. My si tady nemyslíme, že by nutně se nějak vylučovali. A je to na velmi komplikovanou debatu. A můj kolega Jochen eh, se určitě k tomu také bude chtít vyjádřit. Děkuji, Sebastiano. Takže ty složité věci zůstaly na mě. Děkuji ještě paní Reda za její otázku. Je velmi eh, vhodná v tomto kontextu. Ta diskuze o patentech je teď možná trochu přehnaně dramatizovaná. Eh, pokud si vzpomínáte můj první obrázek té krajiny nebo toho ekosystému těch organizací, těch standardizačních organizací v IT není tolik, což může být problém. Některé mají velmi eh, technologie, které vznikly na základě velmi intenzivního výzkumu, a souhlasím s tím, že Franta Open Source nejsou úplně kompatibilní. Pokud máte technologii Frant, tak tam můžete mít také klauzule, které to bude určovat, že no, potom nebudete dále e, eh, přesazovat, nebo získáte přísliby, nebo že Eh, můžete mít takový eh, mechanismus bez autorských poplatků, což se někde stává, aby se tím přispěl k vytváření platform například pro cloudy, které eh, musí fungovat na základě open source. Ano, to je možné, těch způsobů, jak to, ten problém vyřešit, je několik. U patentů jsou také ty licence pro open source, aby to bylo možné kombinovat podle potřeby. Ale moc často se to nepoužívá, jsou s tím různé problémy a také nevím, jak moc jsou relevantní. A těch, které se teď používají, to zase tak velký problém není, jak bych řekl, ale bez autorských poplatků je ten preferovaný model. A jsem ta otázka týkající se eh, nákup, nákupu na, eh, eh, technologii open source. Většina má velmi jasné z instrukce pro um, získání těchto standardů. Ale u těch open source to, ty instrukce nejsou, neexistují, takže tam je potřeba uh, odkazovat nebo domluvit se na těch uh, specifikacích dopředu. A to bychom, uh, my i navrhovali, že jsem ti odpověděl na vaše otázky. Hmm. Děkuji, Jochime. To je řada otázek pro mě. Vy jste se ptala na to členství naší alianci. Ano, u nás je několik nadnárodních eh, firm a také menší podniky. Daimler, BMW, ale také IP Access, Fairphone, Bullet, hodně společností. Eh, tedy velkých nadnárodních, ale těch malých. Co se týče toho, co bychom rádi eh, měli pro ty menší, je to, jak zabránit tomu, aby společnosti účtovaly přehnané autorské poplatky nebo licenční poplatky. Eh, zákazy a SAP, to, aby to bylo možné pro všechny eh, dodavatele. Ještě několik otázek tady bylo o autorských poplacích. Ano, my si myslíme, že by to mělo se odvíjet od hodnoty toho patentu. Potom jde o licencování na základě žádosti. To by měl být preferovaný model. Když eh, eh, porovnáte například tu technologii Wi-Fi s tou technologií, která se používá v autě nebo v ledničce nebo v telefonu, tak to použití je stejné. Ten brick je stejný. Nebo ta cihla ta cihla je stejná a její použití eh, eh, potom na to nemá vliv a o to by se měly odvíjet eh, i autorské platky. Děkuji, Tim Frame. Já jsem na sebe slyšel tři otázky, tak se pokusím s tím rychle naložit, přestože něco z toho bylo velmi komplikované. Jste se ptali na ten odstrašující efekt eh, používání IP, tedy duševní vlastnictví. Někdy je obtížné, nebo je to čím tím obtížnější, licencovat určité eh, komponenty, že někteří eh, držitelé to odmítají a my se v těch našich diskuzích v této problematice zaměřujeme na přístup k duševnímu vlastnictví. Ale je tady problém i na té druhé straně, což je efektivní licencování a to se mě na mysli, jsem hovořil o vyváženosti, té, také součástí té terminologie, kterou tady používáme. A další otázka na mě paní předsedkyně se týkala toho určování té hodnoty nebo výpočet té hodnoty, což je velmi složité. Na úrovni komponentů by eh, mohlo být vhodné za určitých okolností, ale určitě se to nehodí eh, vždy ve všech situacích, kde ten vynález třeba není úplně přesně nebo plně zabudován do toho výrobku. Ano, potom eh, to je ten jeden extrém, že to budete dělat na úrovni komponentů, na druhý extrém je, že to budete hodnotit až na úrovni toho celého produktu, ale ta hodnota se nachází někde uprostřed. Na tom eh, workshopu, který se konal zítra v komisi, se docela podstatná část toho dne týkala právě ohodnocování. Eh, byli tam různí ekonomové, diskutovali jsme tam s experty a výsledek toho všeho bylo, že tady není jedno jediné vhodné řešení pro všechny situace. A ještě poslední otázka velmi stručně refrán a jestli eh, to je kompatibilní. Jochen už se o tom zmiňoval na úvod. Zase je potřeba to posuzovat jednotlivě na na technologii a na tom, co je v té žádosti. Takže ano, je možné, aby koexistovaly. To je moje odpověď. Thank you very much. Velice děkuji. Myslím si, že tato výměna názorů, opravdu tato výměna otázek a odpovědí byla velice zajímavá. Vím, že jste se ještě hlásili. Já jsem chtěla říct, paní předsedající, ještě tam byly tři otázky, na které bych rád odpověděl, pokud mi dáte čas. Ano, ale prosím, buďte stručný, protože už musíme začít druhý panel. No, ty tři poslední otázky se týkaly rovnováhy mezi normalizačními eh, organizacemi EU a celosvětovými nebo světovými normalizačními orgány. Já mohu říci, že navzájem ty vztahy jsou velice dobré, často se setkáváme například s ITU, s ISO a s dalšími. Máme také výroční eh, jednání, výroční akce, takže ty komunikační kanály mezi evropskými normalizačními orgány a eh, světovými orgány jsou velice aktivní. Pak jste se také ptali na funkční standardy plus ty regulační standardy. Já si myslím, že tam není nějaký velký rozdíl. Já tam žádný rozdíl nevidím. Ty normy vytvářejí stejní odborníci, takže ať už ty normy jsou pro regulaci nebo pro funkčnost, musí být realistické, musí být proveditelné a musí být napsané tak, aby nedusily inovaci. Děkuji. Ano, děkuji. Tím si myslím, můžeme zakončit první panel. Děkuji ještě jednou za tuto velice dobrou výměnu informací. Děkuji všem našim mluvčím, kteří nás se s námi podělili o velice zajímavé myšlenky. Nyní zahajuje druhý panel. Jak už říkala Vicky na úvodu, dnes je to trošku den, který je z organizačního pohledu obtížný pro poslance, protože mnoho poslanců odjíždí do svých eh, volebních eh, obvodů a do svých zemí, takže dnešní část bude končit v pět hodin. Takže já vás poprosím, abyste se všichni omezovali ve svých eh, Eh, otázkách a odpovědích. Hmm, v pět hodin budeme končit, takže vás poprosím, abyste se všichni drželi přiděleného času. Teď vystoupí pan Bernard Thies, který je zástupce, respektive předseda organizace Cen Cenelek. Hmm. A pan Bernard ty si tedy přímo prezident organizace Canelek a je také e, v výboru, v tom předsednickém výboru organizace CEN Cenelek. Děkuji paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, vážení přátelé normalizace. Já bych chtěl na úvod čím, co se to děje. Takže Podívejte se prosím na snímky, které nejsou možná úplně zřetelné, ale já se to pokusím popsat. Vše, co bude možné digitalizovat, bude v budoucnu digitalizováno. A z toho důvodu se musíme, z toho důvodu to musí normalizace brát v úvahu. Máme zde internet věcí, navíc je zde také takzvaný internet služeb. A mezi tím je zhruba pět hlavních oblastí. Za prvé průmysl, energetika, mobilita, zdravotnictví a také bydlení. Dám vám příklad. V budoucnosti si třeba už nikdy nekoupíte pračku. Pračku dostanete zdarma, která bude, bude, bude propojena vlastně s inter, v rámci internetu věcí a internetu služeb a nebudete platit za tu pračku, ale budete platit za to praní. A to samé bude platit i v dalších oblastech. Když se podíváme třeba na normalizaci IKT, tak už eh, tam se hovoří o internetu věcí. Je tam mnoho věcí, které se musí vyřešit, například kyberbezpečnost, hm, protože i kyberbezpečnost se používá, když propojíme provozovny a obchody. Pan Friedrich už hovořil o mnoha normalizačních organizacích. Já tomu říkám standardizace nula. Musíme se zamyslet nad tím, jak normalizaci posunout do budoucna. Čekáme na další snímek. Na tomto snímku vidíte budovu, která je z jedné části nová, z jedné schátrala. Eh, my jsme minulý rok připravili takovou společnou iniciativu, která se týkala normalizace. Snažili jsme se, aby Evropská komise na jedné straně a normalizační orgány na druhé straně k sobě znovu našly důvěru. Chci říci, že už eh, sto let eh, norma, jsme, jsme vlastně ty normy stanovovali určitým způsobem a musíme teď ten způsob změnit v Evropě existuje jedinečný systém normalizace. Největší součástí tohoto jedinečného přístupu je nový přístup. Směrnice jsou, nebo máme zde pokyny, které se píšou pro produkty, ale je zatím určitá filozofie a já doufám, že to tomu tak bude i v budoucnu. Normalizační organizace spolu se všemi dalšími zúčastněnými stranami musí vytvářet normy tak, aby odpovídaly pokynům, které jsou ve směrnicích. Je to určitý mandát pro tyto, organizační, pro tyto normalizační orgány. Proto máme v Evropě stejné normy. Spolupracujeme třeba s ISO, s Mezinárodní organizací pak zde máme Vídeňskou domluvu, eh, umluvu, eh, Frankfurtskou umluvu. Pak je zde také velice jednoduchý přístup, které, který má tisíc odborníků k normalizaci. A v některých zemích je to tak, že asi 40 pochází z těch malých a středních podniků, a myslím si, že tento jedinečný systém je právě vhodný pro normalizaci. Musím, je, tady svém je soudržná jednotná politika pro normalizaci. Musíme se zasadit o to, aby zde došlo k digitální transformaci všech eh, norem Musíme hledat určitou standardizaci online, spolu, různé nástroje pro spolupráci. Znamená to, že všichni odborníci musí mít eh, pomocí různých nástrojů velice mm, lehký přístup eh, k tomu procesu normalizace. Jsou zde tři fáze. <clears throat> Za prvé směrnice a požadavky na normy. V budoucnosti by v tomto procesu měly být mnohem více zapojeni různé další zúčastněné strany. Dalším krokem je tvorba přímo toho e, standardu, té normy. Je to i ve spolupráci s mezinárodními organizacemi. A třetí fáze je to, že standard je zveřejněn v úředním věstníku a tady ještě mnoho další práce. E, normy podporují konkurenceschopnost a společnost. E, vytváříme normy, které budou pak pro nové produkty, které se dostávají na trh. Musíme zde najít nové výsledky pro normy. To znamená, že to nesmí být pouze papírový formát nebo PDF, ale potřebujeme digitální formáty, a aby tedy ve virtuálním světě existovaly i virtuální normy. Musíme se zaměřit právě na otázku semantiky pro ten budoucí svět. Děkuji vám za pozornost a chtěl bych ještě říci, že bychom měli využít moc, kterou normalizace sebou nese. Děkuji. Děkuji. Děkuji, že jste dodržel čas. A další řečník je Crystal Davidson Eh, ředitel Small Business Standards. Eh, za prvé já chci poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání Small Business Standards na toto slyšení. Ti, kteří nás neznají, tak SBS eh, to je Evropská asociace, která zastupuje malé střední podniky v procesu normalizace a financuje nás také Evropská unie a členské státy. I když jsme asociace se členy, tak snažíme se hovořit za 23 milionů firem, eh, které nyní operují v Evropě. Z důvodu časových nebudu hovořit o detailech, proč normy jsou tak důležité pro malé střední podniky, A myslím, že to již bylo řečeno, ale Problém, který chci zmínit, je fakt, že vlastně malé střední podniky nejsou dostatečně zapojeny do procesu normalizace. Naopak, většina z nich eh, pouze užívají normy. A tady bych chtěla eh, navázat na to, co jste řekla paní Mici ve zprávě. Za prvé, inkluzivnost princip zapojení inkluzivity, tak to vyplývá i z toho změného nařízení, které již je účinné čtyři roky a je třeba říci, že došlo pokroku, ano, ale bohužel je malý. Takže eh, proč inkluzivnost je tak důležitá, protože vy to říkáte ve zprávě. Je to fakt, že zde dochází k šíření, množení různých norem a e, to tak to není takový problém samo o sobě, ale bohužel v praxi víme, že tomu tak není, že to je jinak. Mm, vím, že to není účel dnešního slyšení, ale já myslím, nelze ignorovat fakt, že e, je to tak, že malé střední podniky nejsou dostatečně zapojeny v procesu normalizace. To je problém. A to znamená, že malé střední podniky jsou vyloučeny vlastně z trhu. A právě proto my tak podporujeme některé ty vaše návrhy, eh, více zapojovat malé střední podniky, především to podporujeme a aby i třeba měli zvláštní status, členský status v těch evropských normalizačních organizacích. Také podporujeme další návrhy jako právo vyjadřovat se, předkládat stanoviska, což již mají různé dotčené subjekty v cenné leku, ale bohužel zatím to nemají malé střední podniky. Takže vy jako Evropský parlament, který se pisuje zprávy, tak navrhuji vám, abyste podobnou, podobné doporučení dali i pro malé střední podniky. Také bychom chtěli apelovat na ECI, aby se chovalo stejně. Prozatím žádný z návrhů, který předkládáte, ECI neaplikovalo, ať se to týká nás, nebo ať se to týká dotčených subjektů ze společnosti. A dále, chceme, aby ECI také vytvořilo pracovní skupinu pro malé střední podniky. Takový návrh již byl předložen na poslední valné hromadě, ale bylo to zamítnuto a my eh, doufáme, že to je pouze opožděno a že to není finální rozhodnutí. Princip inkluzivnosti to se neomezuje pouze na evropskou úroveň, ale také se to vztahuje na národní a mezinárodní úrovně. Na národní úrovni je třeba říci, že tam došlo k určitému úspěchu, třeba v Německu, ale opět je to výjimka. A opět zde bychom chtěli apelovat na další e, národní normalizační úřady, aby se chovali stejně. Nedávný vývoj také ukázal, jak je důležité zavést koncepci inkluzivnosti a ještě důležitější je e, Eh, na mezinárodní úrovni je třeba i umět eh, se vžít do kůže těch malých. Eh, CNLK IC a mm, zde mm, byl přijat návrh v minulém roce, který se snaží zharmonizovat evropské standardy normy a mezinárodní normy, aby se zharmonizovaly až na 80 na vyšší úroveň, což je pozitivní především pro firmy fungující na mezinárodní úrovni. Ale tento posun směrem k mezinárodním normám, to v podstatě ještě zvýší propast mezi tím normalizačním procesem a uživateli norem. A konkrétně to znamená, že normy, které nyní se vyvíjí na mezinárodní úrovni, tak mm, mají dopad na malé střední podniky, které operují lokálně. A to je pro ně velice důležité přece aby malé střední podniky byly více zapojovány do normalizačního procesu na mezinárodní úrovni také. A tady doufáme, že společná iniciativa, která byla přijata, tak něco udělá s tímto procesem. Což mě vede k dalšímu bodu. A to jsou normy pro služby. Obecně my máme výhrady, pokud jde o normy pro služby. A jak již bylo řečeno, to platí i pro produkty, pro výrobky, tak normy musí vycházet z toho, eh, co chce trh a musí to jít ze spora nahoru. Ano, mnoho poskytovatelů služeb eh, mnoho, poskytuje služby lokálně a reaguje na konkrétní lokální kontext a tudíž vytvářet mezinárodní evropské normy v oblasti služeb může být zbytečné. A poslední bod se týká interinstitucionálního dialogu, který zmiňujete ve zprávě. Vy zdůrazňujete, jak je ten interinstitucionální důležitý pro přípravu pracovního programu. My, SBS, my chceme, aby se šlo dále. A to rádi bychom vyzvali Evropský parlament, aby i jednal s Evropským hospodářským výborem a, a Eh, aby eh, více pracovali obě instituce na inkluzivnosti tohoto procesu. Proč říkám? Protože aby ten normalizační proces mohl tedy se modernizovat, aby to nařízení bylo úspěšné, tak je nezbytné, aby všichni aktéři se zapojili a spolupracovali. A my jako SBS, my se my se v tom angažujeme a doufáme, že i ostatní se budou chovat stejně. Děkuji. Děkuji. A nyní další řečník je Chiara Giovannini. Je to eh, zástupce tajemníka Anek a dnes tady zastupuje ETUC, Anek a ECOS. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, dobrý den. nevidím na obrazovce své prezentaci, ale i tak začnu. Nejprve vám chci poděkovat za pozvání. Jsem velmi ráda, že tady dnes mohu hovořit a zastupovat eh, spotřebitele, tedy organizaci ANEK, ale také ETU, kteří jsou eh, pracovníci a ECOS, takže eh, sociální partnery. Děkujeme za také možnost seznámit se zprávou jak tedy dosáhnout toho, aby eh, vytváření standardů vedlo k moderní inkluzivní společnosti. Standardy se čím dál tím více používají v legislativě, tak aby řešili eh, různé oblasti veřejného zájmu, jako je bezpečnost produktů, přístupnost, klimatické změny, eh, energetická účinnost a ochrana pracovníků. Nicméně, hlavní partneři, kteří zastupují pracovníky, zaměstnance a spotřebitele tvoří menšinu při, v těch gremích, které vytvářejí standardy, protože, eh, a v tom tedy spočívá paradox. Proč tomu tak je? Jde o to, aby ten eh, standardizační eh, systém byl inkluzivnější, Eh, o to, to je eh, formálním cílem z roku 2013, kdy vstoupilo platnost nařízení 2000, eh, pardon, 1025. Já bych se chtěl mít o tom, jak se o tom hlasuje, jak se to schvaluje. Bohužel, no, širší zapojení společnosti na národní úrovni není vždycky možné, anebo to není vždy efektivní. My samozřejmě respektujeme princip delegace pravomocí na národní úrovni, ale je potřeba, aby se to doplnilo, aby tam byly eh, začleněny další společenské skupiny a eh, aby to tedy mělo i další zdroj eh, vlivu pro to rozhodování. Anek Ekos a Etuk už předložili několik návrhů, aby ten standardační proces byl inkluzivnější a transparentnější. Ehm, žádáme o politickou a finanční podporu na národní úrovni. Pro tyto společenské skupiny, aby se posílili jejich zastoupení v rozhodovacím procesu. Vytvoření zvláštní kategorie členství pro tyto organizace zastupující společenské eh, skupiny. A jak už také bylo eh, řečeno, je potřeba zvýšit toto zastoupení i na nadnárodní úrovni, protože trhy jsou globální a spotřebitelé mají globální potřeby, globální očekávání také. A takže potřeba to dělat i pro eh, ochranu práv pracovníků a tak dále. Potřebujeme také více aktivit eh, na informování o světu na národní úrovni, abychom mohli všechny lépe informovat a vzdělat o právech a povinnostech těchto účastníků. Děkujeme za podporu, kterou nám eh, paní Mice vyjadřujete v své zprávy. A také jsem eh, velmi ráda, že jsme dosáhli už eh, dobrého pokroku o oblasti inkluzivnosti v FC. Ten pokrok mohl být rychlejší. A já doufám, že příště, až se bude konat podobná akce, budu moci tady říci pozitivnější informaci. Takže dá se, že je všechno v pořádku, ano, ale když eh, hovoříme o standardizaci, tak se musíme zamyslet také nad tím politickým přístupem ke standardizaci a jak se standardy používají v případě legislativy. Otázku, jestli jsou vždy vhodným nástrojem v daném kontextu. A my si myslíme, že tady je řada frustrací a neporozumění o tom, jak by to mohlo fungovat. Myslím si, že ta současná iniciativa, interinstitucionální dialog, s parlamentem, s radou a s ekonomickým a sociálním výborem. To všechno příležitost, jak eh, o tom diskutovat, aby ty standardy dobře sloužily společnosti. A my očekáváme, eh, očekáváme eh, pozitivní výsledky. Děkuji vám. Thank you very, very much. Děkujeme. A posledním řečníkem tohoto panelu je pan Kristof Winterhalter, který je generální ředitelem Německého institutu pro normalizaci. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já oceňuji všechny eh, pochvalné komentáře, které třeba hovořily i o inkluzivnosti. Já bych chtěl teď možná podrobněji pohovořit právě o této věci, protože my jsme Eh, možná asi jedním z největších takových normalizačních orgánů v Evropě. Takže k čím k tomu přispíváme i my? Joachim už trošku eh, hovořil o tom, jak vypadá ten ekosystém té standardizace. A pokud se podíváte třeba na takový orgán, jako je DIM, tak vidíte, že aktivně přispívá k evropské světové standardizaci. A v podstatě ta hlavní normalizační práce probíhá na národní úrovni. Mm, ale my jsme vlastně také projektovým manažerem mnoha projektů. Máme různé zdroje, máme, staráme se zhruba asi o 30 tisíc standardů. Ty projekty jsou v podstatě evropské a pak také mezinárodní. Na dalším snímku uvidíte, že právě národní stan- eh, eh, normalizační orgány mají na starost většinu práce a právě velká část evropské práce se odehrává právě v DIN. Takže jsme velice rádi, že často také třeba hostíme různé mezinárodní skupiny odborníků. Je důležité, aby zde byl přímý vstup, eh, přímý přístup všech eh, odborníků. My vlastně také vysíláme odborníky naopak do jiných zrcadlových eh, výborů a vysíláme různé delegace. A naopak také k nám jezdí zase delegace, které se věnují normalizaci. Toto všechno musí zaručit také inkluzivnost všech účastníků. Nesmí to být pouze zástupci malých nebo velkých firm, obecně průmyslu, ale je tam také, eh, jsou tam také mm, například veřejné orgány, zástupci spotřebitelů, mm, zástupci různých ekologických organizací. Všichni k nám mají přístup a mohou se účastnit naší práce. My jsme vlastně dokonce povinni aktivně zapojovat všechny aktéry, kteří eh, teoreticky do toho procesu zapadají. Je vel, jedna věc eh, je velice důležitá. Proč je ten evropský normalizační systém tak atraktivní? Máme nejlepší odborníky, kteří pak vytvářejí nejlepší normy. A navíc, a opět eh, mm, zase ten systém je atraktivní a proto láká nejlepší odborníky, kteří potom k tomu mohou přispět svou erudicí. Také je pravda, že my aktivně eh, schvalujeme nebo přijímáme normy, ale pokud je, existuje nějaký mezinárodní standard, který je lepší než ten evropský, tak vlastně využíváme ten, eh, ten mezinárodní standard takže tím se potom také snižuje počet norem v Evropě, a což je dobré pro jednotný trh. Vedeme projekty a také sloužíme jako eh, jednotné kontaktní místo pro všechny zúčastněné strany a všichni tedy mohou si být jistí, že se mohou účastnit tohoto evropského normalizačního procesu. My samozřejmě také oceňujeme, že toto všechno je motivováno trhem a že to všechno je také stále na dobrovolném základě. Ještě mám dvě takové obecné komentáře. Myslím si, že proč ten systém je tak atraktivní? Protože vycházíme z důvěry mezi veřejnými orgány, zúčastněnými stranami a také evropským normalizačním systémem a příslušnými orgány. A je důležité, aby ta důvěra zůstala. Musíme si navzájem důvěřovat, pak to všechno bude dobře fungovat. A také jsou zde jasně definované role. Legis, eh, zákonodárci stanoví požadavky, ale pak to jsou odborníci, kteří hm, v těch normalizačních orgánech eh, potom vyvíjejí technické podrobnosti. Ještě teď si potřebuji posunout. Je důležité, aby eh, tento, aby tyto principy jste eh, posílili a zdůraznili ve své zprávě, protože to je také klíčový faktor úspěchu a díky němu je evropský normalizační systém atraktivní. Čekají nás ještě různé výzvy, digitalizace průmyslu, dále se musíme podívat na celý ten ekosystém. E, nejsou zde pouze normalizační orgány, ale také různá fóra a a Musíme všichni spolupracovat. Není to tak, že jsme proti sobě. Musíme hledat nejlepší řešení a nejlepší osvědčené postupy, jak všechny tyto normalizační aktéry začlenit do spolupráce. Máme zde také různé strategie. Myslíme si, že můžeme tento proces také usměrňovat. Je důležité rovněž zrychlit celý proces normalizace, aby mm, ty, aby se ty normy, aby ty normy si držely tempo třeba s rychlostí IKT a vývoje v oblasti IKT. Normy jsou vlastně technickými dokumenty ale na druhé straně komise zase klade různé legální požadavky, zákonné požadavky, takže je důležité, abychom všichni společně pracovali na tom, aby ten systém zůstal atraktivní a aby tam také zůstali ti nejlepší lidé, kteří jsou ochotni se na tom procesu podílet tak, jak tomu činili v minulosti. Děkuji. Děkujeme. Tím se dostáváme ke konci druhého panelu, respektive všichni panelisté již vystoupili, není otázky. Paní Tapkens. Ano, děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat paní Mici za to, že zorganizovala toto slyšení, které je velice důležité. Mám otázku na zadávání veřejných zakázek. Myslíte si, že stávající pravidla odpovídají potřebám firem? To se vlastně ptám všech, všech zástupců. Možná bych se zeptala ještě na něco dalšího. Hmm, myslím si, že pan Bernard Tis o tom hovořil, tak možná ta otázka je na něj. So, oh, Just one moment. Are there any questions? A jsou tady ještě další otázky, abychom je všechny seskupili. Ano, dobře. Já mám taky několik otázek. První. No, také je určená panu Tisovi. Jsou nějaké situace, kdy komise pověří cen, cenelek, aby vyvinul nějakou normu Eh, jako, která bude podporovat evropskou legislativu a eh, vy se obrátíte na mezinárodní organizaci, aby vám pomohla podle Vídeňské umluvy. A my, myslíte si, že, eh, že zde je dosta, jsou dostatečně zapojeny organizace podle přílohy 3? A jste spokojeni s tím, s tou koncepcí? zapojování těchto organizací a také i bych se chtěla zeptat Chiari Giovannini, jaká konkrétní opatření si myslíte, že by měla být přijata proto, aby eh, zde eh, eh, byla větší participace na přípravě norem. Děkuji. Máte slovo. Děkuji, děkuji za první otázku. Ta se týká veřejných zakázek. Zde jeden takový příklad. Eh, pokud eh, půjde o implementaci Wi-Fi třeba v tom výběrovém řízení, to znamená, bude, se musí využít standard IEEE, který nebude na seznamu pro veřejné eh, řízení, takže ten dodavatel řekne dobře, já chápu a budeme muset nalézt potom řešení pro ten produkt, který je předmětem veřejného řízení. A potom máme další standard, který mm, je Eh, je určen pro trh. Samozřejmě veřejné eh, řízení je součástí trhu, takže my potom musíme proto připravit normu. A ano, pan Krapl se díve, že ano. Ano, a tady jde o elektrotechniku a my mm, připravujeme hodně tedy eh, eh, norem na zakázku, děláme to přímo na mezinárodní úrovni a my pouze potom předkládáme eh, zprávy sekretariátu, ale všechno probíhá na mezinárodní úrovni. A když se podíváte na ty subjekty organizace podle přílohy 3, tak tam většina zemí jsou členové cenu a ceneleku, takže samozřejmě jsou tam i lidé z okruhu spotřebitelů, životního prostředí a máme princip národních delegací, ISO, ISI, cen, cenelek, tam to všechno funguje, takže eh, mm, všechny organizace, které se dotýká, se zapojují do přípravy mezinárodních norem, které poté se eh, eh, vydávají ve úředním věstníku. Takže tak to je. Například ve Frankfurtu minulý rok valná hromada ASC šla ještě dále. Proč? Protože my působíme na mezinárodním trhu a ne jenom na jednotném evropském trhu, především pro malé, pro malé střední podniky. Je velice zajímá mít mezinárodní eh, normy pro mezinárodní trh. Tudíž vztahy mezi tou činností, kterou děláme na zakázku cen, cenelok, ISO a další, to je dobrý systém do budoucna. To znamená, že i e, v našem plánu ISI se píše, že mezinárodní normalizace e, e, bude spolupracovat s mezinárodními celosvětovými regulačními orgány, protože eh, ty normy, které připravujeme, musí být eh, obecně akceptovány. Proto musí existovat dobrá spolupráce eh, s regulačními orgány v Japonsku, v Koreji, v Číně a tak dále. Třeba když jde o e, zdravotní prostředky například, přece tam musí být stejné normy, stejná pravidla a to je přece důležité pro malé střední podniky, třeba v oblasti, které vyrábí zdravotnické prostředky, tak to jim pomůže dostat se na mezinárodní trh. To má potom smysl. Spolupráce mezi IC, mezi Evropskou komisí a tady třeba ISO a IC začaly eh, teď do budoucna zvažovat, jak pracovat lépe, tak, jak lépe pracovat eh, na mezinárodních normách. 80% eh, jsou standardy normy ISC v elektrotechnice. U některých sektorů je to podobně, ale obecně většinou jedna třetina norem jsou normy ISO. Takže tady existuje dobrá korelace mezi organizacemi přílohy 3, které spolupracují spolu s národními delegacemi a pracují všechny na mezinárodních normách. Je to odpověď? Ano. Ano, ano, ale ještě bych ráda, aby paní Giovanni také se k tomu vyjádřila. Dobře, asi vás nepřekvapí, že možná já to vidím jinak. Vidím to jinak, jak v zásadě tam fungují národní delegace. A musím zdůraznit, že Německo to je dobrý příklad, možná ten nejlepší, protože jiné členské státy nemají stejnou strukturu ani nemají stejnou organizaci, nezapojují tolik spotřebitele, ekology a tak dále. Co chceme? Velice rychle Eh, politická finanční podpora pro <coughs> organizace občanské společnosti, abychom je zapojovali, samozřejmě, ale ono to nefunguje. Proto na evropské úrovni bychom chtěli mít více práv. Samozřejmě tady chceme mít tu zvláštní kategorii členů e, e, i po, podle příslušného nařízení. Ano, on se to děje sice u Ceneleku, ale není to příliš přesvědčivé zatím. Doufám, že je přesvědčím, aby nás více zapojovali. A mezinárodní normalizace. Opět tady jsou nedostatky a slabiny v tom principu národních delegací. Opět. A proto chceme, aby naše role opět tam se posílila, abychom zaplnili to vakuum, tedy tam, kde neexistuje nějaká participace třeba spotřebitelů, ekologických organizací v těch národních delegacích, pokud nejsou zapojeni. Takže chceme, aby zde eh, i tyto typy organizací byly zastoupeny. A teď osvěta. O našich právech povinnostech, jaká je naše přidaná hodnota, a jaké je naše právo a co musí dělat ostatní, tak, aby se zlepšila komunikace a abychom mohli se stát skutečnými partnery. Děkuji. Děkuji. Ano, to bylo skutečně velice to byla skutečně velice zajímavá diskuze, obohacující. Bylo zajímavé slyšet názory různých organizací a ráda bych, aby moje zpráva také měla přidanou hodnotu a přispěla do normalizačních procesů. A proto je pro nás tak důležité slyšet vaše názory. Já zde vidím sice různé názorové rozdíly, ale vidím i názorový soulad. Proto děkuji za vaše <clears throat> příspěvky, skutečně si to oceníme a musím říci, že ano, vidíte, i e, se nám podařilo splnit normu na časování. Děkuji. Děkujeme, je to pro nás velice cené. A ještě bych chtěla se obrátit na stínové, aby zde zůstali do půl šesté maximálně na rychlou výměnu názorů. Chtěl I vás ještě poprosit, eh, abyste opustili tento sál eh, co nejrychleji a uklidnili se, abychom mohli pokračovat.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 start this um, uh, exchange of... Já bych rád zahájila tuto diskusi. Někdo, jak vidím, tady má piknik. Mohu se zeptat, kdo tady vlastně je? Máme tady zástupce komise. Víte, cílem této zprávy je pokračovat v debatě o velmi důležitém tématu. Ta zpráva se bude zaměřovat na první interinstitucionální dialog, který se plánuje na jaro tohoto roku a který by měl být potom přijat formálně v červenci. Co se týče sdělení o informačních a komunikačních technologií, tak je to interní, pardon, ITRE kompetence. A souvisí to i s cíly Horizontu 2020. Proto na to zpráva o standardech v oblasti ICT, to bude zaměřeno hlavně na internet věcí. Bylo těžké tam změnit všechny aspekty, všechny oblasti. Protože jsme omezeni v tom, omezeni v tom, eh, v té délce toho dokumentu. Ale jinak si myslím, že ty standardy jsou velmi důležité pro fungování vnitřního trhu. a nechtěla bych tedy opakovat všechno, co tady už eh, zaznělo, jenom ty důležité věci. Eh, jeden z těch eh, nejdůležitějších aspektů je právě inkluzivnost. Inkluzivnost. A proto na to kladu zvláštní důraz. Právě také uznáváme, že existují dva ekosystémy ITS a SS. Jeden nevylučuje druhý, takže je potřeba zkoumat, jaká je ta nejlepší praxe, která by fungovala v zájmu všech. Je to velmi eh, konkurenční prostředí. A proto bychom měli také podporovat eh, vytvoření toho celoevropského systému pro standardy. To všechno bude hrát klíčovou roli v vytváření toho systému. A já jako zpravodajka jsem pro ty otevřené standardizační procesy. Co se týče těch standardů, které by měly být pro hodné pro 21. století, to jsem zvláště vydělala v té zprávě, aby bylo zřejmé, o co tam jde. A cílem je zajistit lepší spolupráci. But however, I do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 Strategická doporučení v této zprávě hovoří o také pracovním programu na rok 2018. To je velmi důležité. Klademe důraz také na zlepšování synergií a koordinaci SSO, tak aby měli zvláštní statut v členských státech. Chceme také zlepšit přístup menších podniků. To byla jedna z těch věcí, které tady teď dnes také byly zmíněny. A potom jde o ty kontaktní, jednotná kontaktné, kontaktní místa, kde by si všichni mohli získat eh, důležité informace. A dále jde o to, jak zajistit participaci expertů. Jinak ty standardy nebudou eh, využívány, takže nemá cenu tolik peněz na to utrácet, když potom to nebude akceptováno trhem nebo odborníky. Chtěla bych ještě připomenout eh, všem kolegům, já, že ráda připravila kvalitní zprávu, a 15. února je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hlásí se někdo o slovo a jenom připomínám, že půl šesté maximálně musíme skončit, protože já musím eh, stihnout to jediné letadlo, které mi letí domů. Děkuji za slovo. Jak už jste říkala, tak eh, jsme právě si vyslechli vynikající slyšení. Já bych vám ještě jednou chtěla vyjádřit poděkování. Mám ještě pár poznámek k návrhu zprávy. Vítám návrh, aby zde byla nová legislativa, která má identifikovat klíčové priority pro normalizaci, která se bude soustředit na technologie a domény, které zřejmě budou pro digitální jednotný